Doufám, že všechny kanály pro tlumočení dobře fungují. Svůj vlastní kanál naleznete podle čísla, vidíte e, za sklem, e, jaké číslo odpovídá jakému jazyku. Jaké číslo má litevský kanál? Chtěla bych zde srdečně přivítat veškeré účastníky našeho dnešního zasedání, které je velmi významné. Zdá se mi, že ještě ne zcela všichni nalezli svůj jazykový kanál pro tlumočení. Tlumočení do litevštiny je na kanálu číslo 15. Allora, benvenuti a tutti i partecipanti a questo... Ještě jednou vás zde všechny srdečně vítám. Vítám vás na naší důležité společné schůzi. Je to schůze, kterou zorganizoval společně výbor pro průmysl a litevské předsednictví rady. Obzvláště zde vítám členy, respektive poslance národních parlamentů, kteří přijali kvůli naší schůzi do Bruselu a během dne se chopí slova a přispějí do naší rozpravy. Děkuji mnohokrát také litevskému předsednictví a zejména panu Zemajtajtisovi, který navrhl tuto iniciativu. Téma, kterému se dnes, dnes budeme věnovat, je velice důležitý pro naši přítomnost a také pro naši budoucnost. Jedná se o vnitřní trh s energiemi. Iniciativy, které jsou zorganizovány společně Evropským parlamentem a národními parlamenty a odpovídajícím předsednictvím rady. Tato společná zasedání vyjadřují, jak důležitá je meziinstitucionální spolupráce a jak důležitá je také spolupráce mezi parlamenty. Dnešní zasedání nám skýtá výjimečnou příležitost, abychom otevřeně si vyměnili naše názory na toto téma, vyslechneme si poslance Evropského parlamentu, vyslechneme si názory poslanců národních parlamentů a jistě téma energetika sebou přinese i kritické poznámky a názory. My se v podstatě nacházíme na jakémsi rozcestí. Přejeme si dokončit vnitřní trh s energetikou. To je absolutní priorita jak z hlediska infrastruktury, tak z hlediska lepší konkurenceschopnosti a nižších cen. Ovšem ve všech členských zemích eh, je to, to dokončení spožděné. Samozřejmě tam máme různé standardy pro realizaci dokončení a běží celá řada procesů pro porušení smlouvy. A zároveň zde máme konjunkturní situaci, která nás nutí, abychom jednali rychle a řešili věci rychle. Ta řešení musí být jak rychlá, tak současně dlouhodobá. Jsem přesvědčena, že dnes dopoledne budeme mít jistě velmi zajímavou debatu. Dnes dopoledne budu předsedat naší schůzi a odpolední části naší schůze bude předsedat pan Žemajtajtis. Odpoledne budeme pokračovat v 15 hodin. Nyní bych předala slovo panu Žemajtajtisovi, který je předsedou ekonomického výboru Litevského parlamentu. Prosím. Vážený, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, hospodářský růst E, zaměstnanost a konkurenceschopnost jsou hlavními cíly v Evropské unii, především v tuto dobu, kdy Evropská unie bojuje s důsledky globální krize. Udržitel na energetika a dostupné ceny jsou mezi hlavními cíly. V únoru 2011 Evropská rada potvrdila hlavní cíle v energetické politice Unie, to znamená dokončení vnitřního energetického trhu Unie a zajištění, aby po roce 2015 Evropská unie neměla žádné zásadní problémy s energetikou. Pokud chceme teď zhodnotit úspěchy, kterých se dosáhlo, tak musím říct, že v květnu letošního roku Rada Eh, vytvořila zprávu o cílech dosažených v letošním roce a zároveň také slíbila určitý přehled o energetické politice s cílem zajistit rovné eh, podmínky eh, v porovnání s třetími státy které se v tomto angažují. Chci zdůraznit, že udržitelnost energetiky a e, integrace těchto systémů vytvořením vnitřního e, energetického trhu Unie a zajištění e, komplexní dimenze energetické politiky byly hlavními prioritami litevského předsednictví. Jsem velice rád, že mohu říct, že v minulém týdnu na Radě pro energetiku E, byly schváleny dvě velice závažné zprávy. Především e, to byla zpráva o postupu při dokončování vnitřního energetického trhu a také změny ohledně vnější dimenze energetické politiky Unie. E, kolegyně a kolegové, chci zdůraznit, že tyto dokumenty v tomto rozsahu a duchu byly e, radou schváleny poprvé, úplně poprvé. Litevské předsednictví vynaložilo velké úsilí pro tyto cíle a pro e, zvýšenou, zvýšený rozměr zdůrazněný rozměr vnější e, dimenze energetické politiky. Tyto dokumenty budou velice závažné při dalším přijímání zásadních rozhodnutí v oblasti energetiky. E, chci e, vyjádřit poděkování paní Satory, předsedkyni ITRE, která skutečně vyvinula veliké úsilí, aby i Evropský parlament přispěl k tomuto výsledku. Chci paní předsedkyni poděkovat za její osobní nasazení a e, také za to, že vyzvala národní parlamenty, aby se zúčastnili diskuze velice zásadních e, e, cílů energetické politiky. Ještě jednou vás všechny srdečně zdravím. Chci nám všem popřát velice konstruktivní rozpravu a živou diskuzi. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji a děkuji eh, <laughs> ještě jednou, pane předsedo, a eh, za to, že jste přítomen na našem eh, jednání a za vaše laskavá slova. Úvodem chci ještě jednou pozdravit litevskou delegaci a všechny další národní parlamenty, které jsou zde zastoupeny. Teď již začneme s jednotlivými příspěvky. A rozprava by měla být ukončena k tomuto tématu zhruba v půl dvanácté, abychom měli dost času na širokou diskuzi. Takže takto budeme postupovat. Dnes si tedy nejprve vyslechneme eh, jednotlivé řečníky, kteří budou mít každý 10 až 15 minut eh, času k dispozici. A já bych je chtěla všechny eh, požádat, aby nehovořili příliš překotně, aby bylo možno zajistit kvalitní před klad. Nejprve tedy minister energetiky Litvy Jaroslav Vendorovič. Děkuji paní eh, předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu i národních parlamentů, dámy a pánové. Nejprve dovolte, abych vysoce ocenil to, že zde můžeme být, abychom zmapovali eh, postup, kterého se nám podařilo dosáhnout při sjednocování energetického trhu. Ten, eh, toto téma je nesmírně závažné a dovolte, abych se s vámi podělil o určité myšlenky v této souvislosti. My vlastně hlavně hovoříme o tom, že bychom chtěli dosáhnout jednoho integrovaného e, trhu s energií, e, který by integroval všech 28 samostatných trhů do jednoho celku. E, chtěl bych zdůraznit hlavní cíle energetické politiky Unie, to znamená vytvořit udržitelný energetický systém, zvýšit konkurenceschopnost a zvýšit zajistit také bezpečnost eh, přístup občanů. Myslíme si, že to, co máme k dispozici, je konkurenceschopné eh, a eh, že tato priorita je, tak jak jsem ji zmínil, zásadní. Potřebujeme se energetickou politikou zabývat společně. Musí mít evropskou dimenzi. V únoru 2011 se na tom šéfové státu a vlád dohodli. Cílem má být dosaženo v příštím roce a e, v těchto letech, e, v letošním roce tedy, e, v květnu, rada také požádala předsednictví, aby se e, zhostilo úkolu e, hovořit o hlavních výzvách vzhledem nutnosti propojení vnější, vnějšího a vnitřního trhu. Nás květnová rada e, také požádala, abychom se zabývali závěry z roku 2011 ohledně vnějšího rozměru. Takže když jsme se začali zabývat těmito dvěma úkoly, tak jsme také využili velkých příspěvků od Evropské komise a Evropského parlamentu. Jsme velice rádi, že Evropský parlament eh, také eh, přijal eh, zprávu v září, kterou připravil kolega Buzek o energetickém trhu. Takže naše hlavní závazky v tomto směru byly pak předmětem dvě, dvou zpráv, které schválili příslušní ministři v minulém týdnu. Eh, zapojení eh, členských států je zcela zásadní, pokud chceme dosáhnout našich hlavních cílů. Takže tyto dvě zprávy vlastně schrnují to, čeho bylo dosaženo k dnešnímu eh, dni a také identifikují nutné další úsilí. Harmonizace trhu a jasná provozní pravidla, ty jsou v samé podstatě integrace trhu. Pokud bych měl hodnotit, jak si na tom stojíme s projektem, projektem eh, jednotného energetického trhu, tak eh, musím říct, že už jsme opravdu dosáhli značného pokroku při té integraci našich trhů. Nicméně jsme ještě nedospěli k úplnému cíli. Abych identifikoval hlavní eh, prvky naší práce, dovolte, abych se odkázal na to, co bylo předmětem schválení členů rady. Potřebujeme Eh, liberalizaci eh, trhu tím, že bude plně transponován třetí energetický eh, balíček a zajištěna také postupná práce na sítích, což umožní jasný regulovaný rámec, který je klíčový pro to, aby Eh, energetický trh Unie skutečně dobře fungoval. Chci také zdůraznit nutnost eh, a úlohu sítí. Eh, tady jde o regulační konvergenci to znamená, celoevropská pravidla pro energetický sektor jsou zásadní pro eh, tok energií a eh, integraci trhů. Další kritický prvek, na kterém musíme ještě pracovat, je rozvoj bez průtahů energetické infrastruktury. Potřebujeme fyzicky propojené eh, trhy. To je podmínka, zásadní podmínka pro opravdu energetický společný trh v oblasti elektřiny, plynu a tak dále Evropa tím pádem musí čelit nutným investičním úkolům, protože jsou tady energetické ostrovy a e, musíme toto e, překlenout. E, proto je zapotřebí e, realizovat projekty společného zájmu. Poté, co komise přijela v říjnu první seznam, tak to bylo pak předloženo v listopadu na energetické konferenci ve Vilniusu. Tato konference na vysoké úrovni ukázala, co již Evropa dosáhla, jaké můžeme hledat ještě další řešení. Příhodné eh, a vhodné financování je samozřejmě také eh, klíčové pro úspěšné završení těchto úkolů. I eh, přijetí veřejností všech těchto cílů je nutné a my musíme také využít lépe těch nástrojů, které máme pro komunikaci s veřejností proces eh, posil, eh, přijímání ECI bude dokončen do eh, tohoto roku a to ukazuje, jak společné ukazatele a správný přístup nese ovoce. Při jetí ECI ukazuje, že jsme už v rea- fázi realizaci projektu, která je klíčová. 200 48 PCI bylo nakonec vybráno, takže tady máme velký soubor zajímavých projektů. Tento seznam se zabývá jednak nedostatky v oblasti infrastruktury, které jsou e, zapotřebí překonat a e, jedná se o 5 miliard eur, které budu Without this financial support, e, dány k dispozici. Bez toho to eh, finančního zázemí by ty projekty v oblasti infrastruktury nebyly vůbec možné. Eh, takže eh, realizace těchto PCIs nepochybně přispěje k eliminaci těch šedých zón a také k zlepšení dodávek. To sníží závislost na energii a zvýší energetickou bezpečnost celé Evropské unie. E, bude také zajištěn příslušný, e, e, bude zajištěna příslušná úroveň přes hraničního propojení. Bude to zhruba 10% pro všechny země v oblasti elektřiny. I v oblasti plynu se hodně věcí změní. Většina členských států dosáhne na normy, které jsou stanoveny pro infrastruktury a E, všechny členské státy budou mít přístup k alespoň dvěma zdrojům. Takže PCI je něco, co je zcela unikátní, jak co do formy, tak co do obsahu, kromě propojení členských států a zajištění určitého stupně interkonektivity. E, tento seznam PCI také zahrnuje projekty, které se zabývají dalšími aspekty energetických systémů. Tady se e, zabývám například tím propojením propojením eh, baltských zemí s Evropskou eh, eh, unii, což bude velice důležité E, pro e, jejich další e, zabezpečení energetickými zdroji a zajištění bezpečnosti. Je to prominentní příklad evropské solidarity pro, v oblasti připojení regionálních trhů a vytvoření skutečně celistvého unijního systému. Máme před sebou teď jasný úkol implementaci těchto priorit. Abychom to uskutečnili, potřebujeme opravdu velmi úspěšnou spolupráci v řadě oblastí. Máme před sebou různé výzvy, které je třeba překonat, abychom dosáhli cíle. Je to otázka unbundlingu, eh, otázka propojení a e, také e, lepší přístup k možnostem, které představují obnovitelné zdroje, e, které by měly hrát ještě aktivnější úlohu v energetickém mixu. Já jsem si jist, že do konce roku 2014 se nám podaří vykonat ty hlavní úkoly, ty hlavní kroky pro dokončení společného energetického trhu. Tady ovšem nejde o to realizovat nějaké jednostranné kroky. Musíme Eh, se eh, si uvědomit, že v některých případech je zapotřebí i státní intervence, například dotace členských států do eh, obnovitelných zdrojů jsou výsostně národním tématem a oblastí. A tím, že e, tyto věci lépe nekoordinujeme, tak si přivádíme řadu e, prozatím negativních e, kroků, ale už i zde je vidět určitý pozitivní postup. Například nedávné sdělení komise, které se týká elektřiny, ukazuje právě velice dobře určité kroky, které mohou realizovat členské státy pro zlepšení situace v přístupu k, elektrickým, k zdrojům elektřiny na úrovni úrovni národních států. Toto poradenství Evropské komise nepochybně přispěje k tomu, že přiměřenost bude eh, zajištěna eh, úsporným způsobem a bez velkých otřesů. Je to velký eh, příspěvek k originálnímu evropskému přístupu. A tady hovořím o koherentních kritériích, o revizi ex ante jednotlivých mechanismů. Eh, hodnocení těchto kritérií musí být obezřetné a souhrné, abychom se vyhnuli eh, přehmatům. Eh, určitá aktivnější reakce a důslednější přístup jsou nutné, aby se všichni jednotliví hráči, včetně domácností, mohli aktivně podílet na pozitivních změnách a těžili z nižších nákladů odpadů. Já e, toto vidím jako velice zásadní prvek e, integrovaného evropského trhu, který přispívá k efektivitě celého systému a e, spolehlivosti tohoto systému. Dámy a pánové, E, máme už celou řadu e, důležitých nástrojů v oblasti infrastruktury a regulace. Je třeba zajistit jejich realizaci e, a to je naším společným úkolem. Děkuji vám všem za pozornost. Děkuji mnohokrát panu ministrovi pro energetiku Jaroslavovi Neverovičovi. A nyní si vyslechneme příspěvek pana Jiřího Buska, poslance Evropského parlamentu. Vyjádří se k tématu, jak můžeme efektivně utvořit eh, vnitřní trh s energetikou. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno, kolegyně a kolegové, přátelé z národních parlamentů. Máme eh, před sebou velice zásadní téma a E, to e, téma energie, o kterém bychom chtěli dnes diskutovat. E, energie a energetika je nesmírně důležitá pro naše ekonomiky, především teď, když chceme posílit industrializaci Evropské unie, která se zdá být nutná. Chceme být konkurenceschopní v globálním měřítku a proto je nepochybně důležité zlepšit naší produkci obecně řečeno. A ceny energií jsou velice zásadní relevantní. Já mohu než podpořit to, co tady bylo řečeno, vše, co tady bylo řečeno paní, panem ministrem, který zastupuje litevské předsednictví, které se blíží, vážený příteli, téměř k závěru. Nicméně eh, vytvořilo hodně proto, aby se eh, vytvořilo, eh, vytvořil společný energetický trh a zacelila, zacelili ty Eh, jednotlivé průrvy mezi členskými státy a aby se směřovalo k investování do infrastruktury. Musím opravdu říct, že jsme eh, po tom půl roku litevského předsednictví eh, v situaci, kdy můžeme říct, že jsme urazili velký kus eh, cesty. Ale všechny snahy Evropské komise by se také měly zdůraznit. Již od samého počátku eh, jejího ustanovení eh, roku, v roce 2009-2010, kdy byl jmenován příslušný komisař, tady bylo realizováno opravdu hodně proto, aby byl vytvořen jednotný energetický trh. Můžeme si položit otázku, k čemu. Chceme prostě mít exit strategii z krize chceme se z krize vymanit. Ta oživení není dost rychlé. Stabilita finančních systémů není postačující. E, e, prostě e, strategie vymanění se z krize znamená HDP plus 3, plus 4, plus 5. Jaké jsou nástroje, které máme k dispozici? Jednotný trh Evropské unie, ten znovu vlastně teď nastartováváme. Máme 150 problematických míst, potřebujeme opravdu zlepšit fungování vnitřního trhu ve všech oblastech. A druhá e, věc je ta reindustrializace Evropy, tak aby představovala skutečně inovativní ekonomiku. A samozřejmě energetika. Bezpečnost dodávek, to je velice, velice důležité téma dostupné ceny, to znamená co možná nejnižší ceny a ochrana životního prostředí jako něco, co musíme také zohledňovat. Dovolte, abych řekl, že využívání e, toho institutu jednotného e, energetického trhu či vnitřního trhu Unie může znamenat zlepšení ve všech těchto třech oblastech. Za prvé, můžeme využívat všechny eh, domácí zdroje v členských státech a eh, konkurovat eh, si navzájem na otevřeném energetickém trhu tak, aby bylo dosaženo těch nejnižších <clears throat> možných cen. Rovněž bychom měli koordinovat nákupy elektřiny či plynu z e, zemí mimo Evropskou e, unii, abychom měli mnohem silnější pozici při jednání s našimi vnějšími dodavateli. Rovněž bychom se měli zabývat e, otázkou stability na velkém unijním trhu, otázkou poměrně nízké stability. E, pravidel a také e, otázkou e, jistoty cen, předvídatelnosti cen. Je prostě zapotřebí zorganizovat energetický trh, aby tady byla jistota cen pro naše investory, protože pokud tady někdo má investovat do této oblasti, tak musí mít jakousi víceméně jasnou představu o budoucím vývoji a o tom, že tady funguje určitý soubor pravidel. A určitá představy, představa o budoucnosti zahrnuje samozřejmě také představu o ener- cenách energie, jinak se žádný podnikatelský plán nezrodí. Takže to je věc, kterou bychom si měli ohlídat na našem <clears throat> vnitřním eh, trhu, zlepšit bezpečnost, zlepšit dostupnost cen, konkurenceschopnost cen a samozřejmě zajistit ochranu životního prostředí co je důležité pro dokončení našeho trhu. Řeknu pár věcí, které mi připadají nejvýznamnější <clears throat> z hlediska mé zprávy. Byl jsem zpravodajem eh, k otázce vnitřního energetického trhu Unie. Před mou zprávou Evropská komise asi před rokem vydala sdělení o vnitřním energetickém trhu. A moje zpráva byla vlastně reakcí na sdělení Evropské komise. Co je tedy nutné? Samozřejmě infrastruktura přes hraniční propojení. Pan eh. Neverovič před pár minutami Eh, vám poskytl velice širokou informaci k této věci a eh, je pravdou, že toto bylo eh, prioritou litevského předsednictví. Velice důležitá priorita, pane ministře, protože bez propojení, které bylo tedy tou prioritou litevského předsednictví v rámci celé priority energetiky nedokážeme nic. Potřebujeme prostě potrubí, potřebujeme sítě uvnitř naší Evropské unie. Máme určité e, finanční e, prostředky, máme e, nějakých 6 miliard eur a měli bychom tyto prostředky využít pro ta úplně nejdůležitější propojení. Rovněž bychom měli vzít v úvahu naší, naše sousedy na východě a jihu, kteří Eh, jsou spojeni v takzvané energetickém společenství. Jedná se o devět států. Eh, tři z nich jsou z východního partnerství, eh, je to Ukrajina, Gruzie a Moldávie a šest zemí ze západního Balkánu, které nejsou členy Evropské unie prozatím. Je velice zásadní a důležité, Eh, všechny naše návrhy předložit a sjednotit se eh, s jejich eh, energetickými trhy. Bude to velice dobré z hlediska našich bezpečných dodávek a také z hlediska jejich, jak co se týče zdrojů, tak co se týče přenosů je prostě důležité a zásadní, abychom rozšířili náš trh a abychom správným způsobem využívali naše eh, národní finanční prostředky, soukromé zdroje, v některých případech také evropské zdroje pro eh, evropskou eh, propojovací evropský propojovací systém. Potřebujeme za další společná pravidla. Za prvé rovný přístup k sítím, k plynovodům, ke všem dodavatelům a přenosovým sítím. Velice důležité pravidlo. Je eh, rovněž zásadní si zamyslet nad tím, jestli je nutné, aby eh, firmy mimo Evropskou unii Eh, brali eh, vážně naše vnitřní pravidla. To je velice eh, zásadní pro spravedlivý rovný obchod potřebujeme mít určitý, určité kódy distribuční a přenosové, které by byly obdobné či kompatibilní, protože teď v každém členském státu je to jinak. <clears throat> A e, je to velice důležité, je to velká odpovědnost našich regulačních orgánů na národní úrovni a také na, e, je to velká odpovědnost Evropské e, regulační agentury. Je tady také důležité zajistit míru podpory pro obnovitelné zdroje. Tato míra musí být soudržná. Není možné, Eh, tady vést eh, jakýsi obchod eh, v oblasti obnovitelných zdrojů elektřiny třeba, když v jedné zemi je obnovitelná energie velice podporována a v další zemi nikoliv. Takže tady se vlastně vůbec obchod neumožňuje. Můžeme hovořit dokonce o jakémsi typu dumpingu. Takže krok po kroku bychom měli představovat naše stimuly. A to ne pouze v oblasti eh, pevných eh, eh, paliv a nukleární energie, ale také v oblasti obnovitelných zdrojů. Možná, že to bude všechno platit až v roce 2020, ale pravděpodobně to bude to nejzdravější, co můžeme udělat pro náš trh s elektřinou než kdyby tady neexistoval žádný stimul pro žádný zdroj. A řekněme ještě jednu věc. Samozřejmě e, zastavit regulaci cen. Neměli bychom regulovat cen energetiky v našich členských státech, protože to není zdravé, není to zdravé z hlediska konkurenceschopnosti, z hlediska hospodářské soutěže, z hlediska E, cen energetiky. Měli bychom si zapamatovat, e, která je ta nejcitlivější část našeho trhu, naše spotřebitelé. Někteří z našich spotřebitelů e, vždy budou potřebovat Eh, větší pomoc. Nějakých 10-15 těchto spotřebitelů potřebuje eh, podpořit, ale pro ty ostatní by měly být eh, ceny naprosto otevřené. Další věc, trh, který by byl přátelský k oživatelům. Hovořil o tom také pan ministr. To je důležité téma. A úplně poslední bod. Připravili jsme jako Evropská unie, Evropská komise a Evropský parlament celou řadu legislativních nástrojů. Třetí energetický balíček, to je ten nejvýznamnější, v březnu 2009 za českého předsednictví jsme schválili v Evropské unii v březnu 2009 a e, tento balíček a e, lhůta pro implementaci e, byla v roce 2011 a jak víme, 18 členských států tento třetí energetický balíček ještě ne implementovalo. Pak je tady ještě další obrovské množství legislativních nástrojů, zabezpečení dodávek plynu, velice zásadní z hlediska podpory eh, bezpečné, bezpečné, eh, eh, bezpečných dodávek plynu, potom strategie informační výměné mechanismy mezi vlády člensk, vládami členských států a třetími zeměmi. To je také důležité, jak se navzájem informovat o všech svých jednání, abychom byli silnější při vyjednávání s vnějšími partnery. Eh, pak eh, jsou to hlavní směry pro eh, energetickým evropské energetické sítě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vy se z různých členských států je velice zásadní, aby členské státy, jejich vlády, parlamenty měly dostatek vůle implementovat všechny tyto legislativní nástroje. Tady je totiž velká slabina. My všechno máme, vše leží na, stro, na stole, ale není to eh, prostě prosazováno, není to uplatňováno eh, Dávno jsem se setkal s Jacquem eh, Delorem, eh, před třemi lety to bylo, eh, bývalým šéfem Evropské komise a bavili jsme se na takovém energetickém fóru o tom, jak lepšit, jak vlastně připravit energetickou politiku společnou, obdobně jako máme společnou politiku v oblasti zemědělství. A o tři roky později Eh, to je již na dosah. Téměř jsme realizovali tuto velkou myšlenku. Byla tady velká podpora od Evropského parlamentu, také od Evropské komise a my teď potřebujeme hlavně řízení a implementace v členských státech. Potřebujeme ještě určité finanční prostředky pro ta přeshraniční propojení a potřebujeme eh, implementovat všechna Eh, důležitá a nutná řešení pro eh, volný obchod eh, s energetikou napříč Evropskou unii. A pak můžeme opravdu očekávat plno, plné zabezpečení dodávek, dostupné a konkurenční ceny a ochranu jak klimatu, tak životního prostředí. Děkuji vám za pozornost. Buzek. Děkuji mnohokrát panu Buskovi za jeho projev, je vidět, že je velice vášnivě hovořil jménem Evropského parlamentu, také jménem našeho výboru. Nyní e, budeme pokračovat v naší práci. Bohužel pan komisař Etigen se dnes dostavit nemůže. Na poslední chvíli e, ho musel se věnovat jiné nelehvé povinnosti, ale jsem ráda, že jste mohu přivítat pana Filipa Lou, který je generálním ředitelem generálního ředitelství pro energetiku Evropské komise. To je člověk, který vždy s velkým zaujetím sleduje práci našemu, sledoval práci našeho výboru a měl vždy velký zájem o postoj Evropského parlamentu v této oblasti. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, velice rád tady zastupuju pana komisaře, který se teď zúčastňuje slavnostního podpisu prvních kroků v oblasti realizace Jižního koridoru, což je důležitý eh, krok při diverzifikaci zdrojů eh, plynu v Evropské unii. A myslím si, a chci ještě eh, poděkovat eh, v úvodu litevskému předsednictví eh, za organizaci tohoto setkání, že dialog s národními parlamenty a s Evropským parlamentem nebyl nikdy tak zásadní jako teď, protože je zcela zásadní, abychom dospěli k plné konvergenci, silné konvergenci národních politik a politiky evropské, pokud chceme dosáhnout našich celkových cílů. A chci říci, že tato rozprava se koná ve velice aktuální době, Komise nás žádá, abychom e, v lednu předložili e, návrhy ve světle příprav e, dvou evropských rád, které se budou týkat konkurenceschopnosti a energetických cen a dalšího rámce pro dobu za rokem 2020. <clears throat> Takže je třeba, abychom spolupracovali parlament, rada a komise na tom rámci eh, pro období za rokem 2020. Eh, situace je dost odlišná od doby v roce 2008, kdy jsme realizovali strategii pro rok 2020. Eh, teď je třeba zahrnout další aspekty, dopady finanční krize konkrétně, dopady recese, která investice výrazně zeslabila eh, do <clears throat> bezuhlíkové ekonomie eh, Fukushima a eh, také věci velice posunula. Pak je tady revoluce v oblasti břidlicového plynu ve, spojeném, ve Spojených státech, co hodně změnilo nastavení konkurenčních postojů mezi Unii, mezi Evropou a Amerikou. A pak samozřejmě je tady zvyšující se obava z dostupnosti eh, energetiky, eh, které ve zdrojích se nerozšiřují, ale zvyšují se ceny, protože jeho jihovýchodní Asie eh, žádá čím dál tím větší objem zdrojů. Je to tedy tento kontext, ve kterém se nacházíme a pokud se podíváme na dlouhodobé eh, tradiční cíle vytvoření integrovaného eh, trhu, konkrétně v plynu, tak v tomto kontextu je prostě prvořadým úkolem, ať už jsou e, ty e, cíle v oblasti politiky, co se týče třeba e, zmírňování dopadů klimatických změn, jakékoliv. My prostě nemůžeme od tohoto se odklonit. Máme tady určitou cestovní mapu do roku 2050, která není strategií, ale takovým vysvětlením ze strany Evropské komise na základě modelů, co budou ty věci, které musíme za každou cenu udělat. Tam bylo jasně stanoveno jednotný energetický trh. Za druhé musíme mít mnohem více elektřiny v systému, mnohem více obnovitelných zdrojů, musíme mít chytřejší e, infrastrukturu, chytřejší e, e, zařízení, pokud chceme realizovat své cíle. Máme za úkol vytvořit takové podmínky, abychom ten přechod realizovali za co nejmenší náklady a tak, jak to řekl kolega Buzek, dokončení vnitř vnitřního trhu samo o sobě může představovat zásadní e, příspěvek pro regeneraci ekonomiky e, obecně. Nejde jenom o to, že se na tomto shodují Evropský parlament s komisí. Konzultace kolem zelené knihy e, do, pro rámce do roku 2030 ukazují, že je tady velký konsensus a velká podpora Eh, další integrace trhu spíš než zavírání eh, očí před eh, fragmentací trhu. Nedávná studie, kterou jsme financovali, ukazuje, že náklady na nedokončení tohoto integrovaného trhu mohou představovat 40 až 70 miliard eur ročně to, že bychom prostě nevytvořili ten jednotný trh, že bychom neměli konkurenční eh, ceny, že bychom neměli eh, zajištěné bezpečné dodávky. To všechno představuje takovýto obrovský objem prostředků, což si musí tedy mm, zodpovědět každá vláda, každý eh, podnik. Takže jak e, tedy po roce 2020. To bude zásadní. A zásadní bude, aby to bylo cenově efektivní a vnitřní e, trh je pro toto nutnou podmínkou. My v Evropské komisi děláme maximum pro to, abychom toto sdělení předali dál. E, tlačíme na vlády, aby dostály svým povinnostem implementovat legislativu Eh, která se vztahuje k evropskému vnitřnímu trhu s energetikou. Neustále opakujeme ty ekonomické argumenty pro, eh, eh, na podporu tohoto svého přesvědčení. Ta, ten evropský rozměr energetického trhu by nás neměl prostě ukolébat v tom, že to je naprosto přirozený přestup z národní na nadnárodní úroveň. Musíme se prostě vždycky vždycky eh, eh, vyrovnávat s tím, že je nejlepší pracovat se svými nejbližšími sousedy. Musíme překonávat překážky, musíme také více dávat průchod solidaritě, ta, která již existuje v oblasti plynu, eh, tak by se měla přelít i do dalších energetických zdrojů. Na základě legislativy, kterou máme a která e, je velice dobře zdůrazňována v různých zprávách, včetně zprávy e, pana Buska, je třeba také dokončit e, ty evropské sítě. Musíme znovu promyslet, jak zajistit podporu veřejnosti v oblasti obnovitelných zdrojů. Musíme mít lepší představu, jak ceny a náklady ovlivňují naši konkurenceschopnost. Chtěl bych říct, že jedna věc je tady jednoznačná, jako zcela zásadní princip. Trhy se prokázaly eh, jako ty nejméně špatné, možná dokonce nejefektivnější eh, při eh, poskytování energetiky za ty správné ceny. A to jak na úrovni velkou obchodu, tak na úrovni malo obchodu. Eh, politici mají někdy tendenci se obracet ke krátkodobým eh, opatřením, které mají často protichudný charakter a trh eh, omezují. Uvedu takové tři příklady. Za prvé, členské státy musí se podívat nově a souhrně Eh, jak eh, probíhá intervence, probíhají intervence na trhu. Eh, tyto intervence mají různé úrovně. Někdy se jedná o určitou ochranu. Ano, samozřejmě během určitých přechodných období je to zapotřebí ale někdy to má prostě e, otáz e, podobu rabatů pro e, průmysly, průmyslová odvětví, která jsou energeticky náročná. A někdy jsou to prostě příliš štědré systémy podpory pro zralé energetiky, energetické zdroje a někdy e, prostě se podporují pouze státní e, podniky. Tyto, tato všechna opatření mají e, komplexní dopady, často negativní a zcela jednoznačně eh, mají také velké přeshraniční dopady tam, eh, kde už je to propojení velice silné. A vnitřní trh musí umožnit eh, prostě růst a ne zadupávat do země určitá úsilí. Potřebujeme spolupráci a ne divergenci. Pan předseda Buzek se o tom již zmínil. Nemůžeme tolerovat Eh, prostě eh, pochybení v implementaci či neimplementaci něčeho, co bylo již schváleno unijními institucemi. Tam, kde to prostě bylo schváleno, je nepřípustné, aby členské státy netransponovaly, neimplementovaly eh, a neprosazovaly uplatňování legislativy. Procedures a e, Evropská komise prostě bude v tomto směru nesmírně aktivní a bude to také prosazovat. Třetí e, energetický balíček byl přijat v roce 2009, měl být transponován do března 2011, víc jak dva a půl roku později je tady stále 12 e, případů pro transpozici, devět z nich již Evropská komise uplatňuje u Evropského soudu a tři jsou v přípravné fázi. Kromě toho eh, také eh, hodnotíme eh, hodnotíme, do jaké míry je národní legislativa v souladu s těmito předpisy. Takže chceme-li mít eh, finan, eh, energetický trh fun, opravdu fungující, tak je třeba k tomu mít eh, nutnou infrastrukturu. A tam, kde není trh, se neobjevují žádné investice, protože není vlastně jasné, jaký je konkrétní rámec. Takže evropský vnitřní trh poskytne tu stabilitu, kterou investoři potřebují a budou zde také velice spolehlivé jedinečně spolehlivé signály v oblasti cen. Evropská komise bude i nadále využívat své pravomoci eh, tlačit členské státy směrem k plné implementaci. Jeden důležitý prvek stávající diskuze, který hodně zdůrazňuje eh, evropské řešení eh, v souvislosti s cenami, je právě předmětem eh, takové zprávy, kterou mm, připravujeme pro únorovou radu pro hospodářskou soutěž. V minulém týdnu agentura, která je zodpovědná za koordinaci národních regulačních orgánů, představila svoji zprávu a je jasné, že v roce 2012 o 4 až 5 vyrostly ceny pro konečné uživatele e, plynu v Evropské unii. My potřebujeme naprostou transparentnost, potřebujeme detailní informace e, o jednotlivých e, procesech, o tom, jak to je s tarify, jak je to s cenami a zdaňováním zdaňování a Eh, poplatky za sítě představují nějakých 50 celkového účtu a navíc se to velmi liší od státu ke státu. Eh, samozřejmě jsou tady ještě další prvky a čím více je tady e, poplatků, tím nižší je možnost konkurence e, schopnosti. Vy máte v národních parlamentech také možnost výrazně ovlivňovat národní e, i evropskou politiku v oblasti energetiky a tím přispět k tomu, aby se zohlednily národní a regionální reality náš komisař často říká, že eh, národní eh, vlády říkají jednu věc, ale v jiný, v jeden den, ale ve zbytku týdne hovoří úplně jiným tónem. Tady samozřejmě jde o to eh, ochraňovat občany eh, před eh, vysokými cenami, ale tím nejlepším způsobem, jak, toho zajist, jak toto zajistit, je ne snižovat ceny neuměrně, ale vytvořit vnitřní trh. Investoři chtějí vždycky vysoké ceny, spotřebitelé nízké a my musíme nechat trh, eh, aby si poradil a aby eh, zhodnotil a uznal, jaké ceny jsou ty, které představují největší stimul. Děkuji mnohokrát panu Filipu Lo za jeho projev a nyní se dostáváme k diskuzi. Mám zde celou řadu zájemců o slovo, takže budeme muset postupovat velice přísně s předělování řečnické doby. Pravidla jsou následující. Nejdříve si vyslechneme dva poslance národních parlamentů a jednoho poslance Evropského parlamentu a pak opět dva poslance národních parlamentů a jednoho poslance Evropského parlamentu. Tak to tady budeme postupovat a každý řečník má k dispozici dvě minuty. Na seznamu už máme 20 řečníků. A ještě další informace kdo chce požádat o slovo, musí vyplnit ten malý formulář, který vám byl dán k dispozici. Nazývá se Request for Speaking Time, žádost o řečnickou dobu, ten tedy musíte vyplnit a pak zde odevstat. Takže začínáme a slovo má paní Zajte z Litvy, je členem ekonomického výboru litevského parlamentu. Prosím, máte slovo. paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat všem řečníkům, které zde přednesly úvodní projevy. Jako poslankyně litevského parlamentu jsem byla velice ráda, že jsem nyní slyšela, že bylo dosaženo i z celé řady pokroků zejména během našeho litevského předsednictví Rady EU. Dokončení vnitřního trhu Evropské unie s energetikou eh, je jedna z nejdůležitějších priorit, kterou máme a měla by zůstat naším hlavním cílem i nadále v dalším desetiletí. Myslím si, že celé příští desetiletí bychom se měli snažit o to, abychom v Evropě již skutečně neměli žádné energetické ostrovy. Navzdory veškerému úsilím ve prospěch liberalizace trhu a implementace třetího energetického balíčku, máme zde situaci, kdy ceny za energie během posledních let se stále navyšovaly. Spotřebitelé ehm, neradí mění dodavatele a dodavatele energie nejsou příliš transparentní, pokud jde o zvyšování cen. Když dochází k vyjednávání cen s třetími zeměmi, tak bychom měli skutečně hovořit jako Evropa jedním hlasem. Ale nestačí přijít jednou s jedním velkým prohlášením. Musíme se neustále v konkrétní práci snažit dosahovat konkrétních výsledků. Velmi bychom vítali, kdyby se postupovalo jednotněji a koherentněji, tedy ze strany Evropské unie v oblasti břidlicového plynu a ropy. To též platí i pro obnovitelné zdroje energie. Vše bychom měli učinit proto, aby ceny za energie byly konkurenceschopné. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo místo předsedkyně ekonomického výboru z Kosova. Prosím. Ehm, cara signora Sartori, io voglio ringraziare in nome di Parlamento di Kosovo. Žena paní Sartori, eh, já bych, eh, se rád, eh, já bych vám ráda poděkovala za to, že jste pozvali naši delegaci z výboru pro hospodářství, energetiku a telekomunikace a že se smíme zúčastnit této rozpravy o energetickém vnitřním trhu. Ráda bych eh, promluvila o výzvách a perspektivách v Kosovu. A chci říci, že jsme rádi, když slyšíme, že energetický vnitřní trh by se měl dokončit a že zde byly jmenovány eh, nejdůležitější aktéři budou pro budoucnost tohoto trhu. Kosovo musí překonávat mnoho problémů a k tomu patří i výzvy k oblasti energetiky. Jedná se teda o ty přenosové sítě, propojení a tak dále a tak podobně. Jeden z výsledků, ke kterému jsme se již dopracovali, je privatizace e, distribuce, e, ale neprošlo to velice jednoduché. Nedávno e, jsme Eh, v tomto směru postoupili eh, kupředu a doufáme, že eh, postupujeme i nadále k jednotnému energetickému trhu. Co se týče aký komunitér, tak musím říct, že každý zákon, který, každý e, právní předpis, který přijímáme, je kontrolován z pohledu e, evropské legislativy a e, myslíme si, že bychom asi měli s vámi spolupracovat mnohem více, abychom se vyhnuli nějakým možným problémům do budoucna, které se možná projeví v čase, tak abychom zajistili, že Kosovo Kosovo bude skutečně připraveno na to být eh, eh, efektivním hráčem, efektivním partnerem eh, tohoto jednotného energetického projektu. To je tedy všechno. Děkuji. Já vám děkuji. Děkuji také za to, že jste nás oslovila také italsky. A nyní paní byla De Castillo, členka Evropského parlamentu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji eh, všem panelistům, eh, zejména litevskému předsednictví. A ráda bych položila otázku eh, zástupci generálního ředitelství, tedy generálnímu řediteli pro energetiku. A chci se ptát na tu skutečnost, že eh, komise eh, bude vypracovávat sdělení o cílech energetické politiky eh, v souvislosti s klimatickými změnami. A pokud jsem dobře informována, měla by být tato zpráva vydána do konce ledna. Bude to něco jako bílá kniha, pokud se nemýlím. A v této souvislosti bych se ráda zeptala pana Loueho, jak to vypadá s cíly Mm, v souvislosti s klimatickými změnami. Jak se na tuto problematiku dívá komise? Možná, že byste nám mohli již předem dát pár informací eh, o tom, eh, jaké eh, budou mm, další možnosti využívání různých energetických zdrojů. Děkuji, Pilar, za tvou otázku. A nyní kolega Tajminitis, člen výboru pro obchod eh, z řeckého parlamentu. Βουλίων των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική αντιμετωπίζει σήμερα. Děkuji, vážení poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů. V Evropské unii v oblasti energetické politiky čelíme celé řadě výzev, a to Mimo jiné také proto, protože je velmi obtížné zajistit přístup k bezpečným zdrojům energií. A rovněž potřebujeme, aby podniky měly přístup k výhodné, cenově výhodné elektřině a energiím. Dále musíme dodržovat kritéria, která se týkají emisí CO2, abychom se chovali šetrně vůči životnímu prostředí. Musíme se tedy odvrátit od tradičních zdrojů energie, což je například uhlí, a mít proto zcela jasné lhůty. Například bychom si mohli zvolit lhůtu rok 2014 pro dokončení vnitřního trhu s energetikou, rok 2015 jakožto cílový rok pro cíl, abychom již neměli energetické ostrovy a rok 2016 pro mezinárodního dohodu, v oblasti energetiky. V Řecku překonáváme různé překážky, které se týkají rozvoje trhu s energetikou a ochrany životního prostředí. Naším problémem je to, že energie jsou v Řecku velice drahé. Na základě zkušeností z posledních let řecké předsednictví má tyto cíle. Za prvé, Program Horizon 2020 pro energetiky a klima eh, provádět s odpovědajícími opatřeními. Dále zde máme program Energie a růstový horizont 2030. Dále chceme více využívat obnovitelné zdroje energie a zároveň zajistit eh, dobré ceny za elektřinu, ne příliš vysoké a samozřejmě bezpečnost dodávek. Jedním z hlavních cílů energetické politiky, a to bych rád připomenul, je zajistit eh, to, aby tato politika přispěla k rozvoji Evropské unie a přispěla k tomu, abychom měli tvorbu cen pro konečného spotřebitele, která se bude zakládat na skutečné konkurenci. A to je důležité jak pro spotřebitele, tak pro průmysl. Děkuji, paní předsedkyně. A nyní si vyslechneme poslance norského parlamentu. Děkuji vám dobře fungující trh závisí na propojení a infrastruktuře. V severských státech máme velmi dobře fungující energetický trh pro elektřinu, který eh, hodně podporuje celá řada hráčů v našich státech a to nám také umožnilo vytvořit eh, společný eh, trh s certifikáty pro obnovitelné zdroje mezi našimi zeměmi, Norskem a Švédskem, což je další způsob, jak podporovat obnovitelné zdroje. Na základě naší zkušenosti si myslíme, že takovýto dobře fungující trh je možno nejlépe podporovat dalším vytvářením eh, propojení. Ale eh, ty eh, způsoby, jakým se vlastně tato situace řeší v jednotlivých členských státech, vlastně narušuje tento proces a může ho do značné míry zpomalovat. My jako producenti energie máme určitou možnost vyvažovat ten mix také prostřednictvím zdrojů z vody a E, e, ropy, ale musíme si uvědomovat, že tady je zapotřebí e, také velkých investic z kraje a potřebujeme mít jistotu, co se týče poptávky pokud jsou nějaké mechanismy na e, zvýšení kapacity e, podporovány, tak musí být opravdu podporováni e, důsledně. My máme určité projekty s Německem a s Velkou Británií a kdyby to nebylo realizováno s maximálním ohledem na dlouhodobější cíle, tak by to mohlo mít devastující účinek. Vittorio Prodi, prego. Děkuji. Nyní kolega Vittorio Prodi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl uh, především poukázat na to, uh, jaké jsou správné dimenze energetiky. Správná dimenze je dimenze evropská. To znamená, eh, že je nutno právě zde investovat. Investovat do technologií, protože eh, pak eh, zde existují velké možnosti pro eh, přepravu energií a pro další související oblasti. To je vlastně páteř Evropské unie. A v takovém případě lze využívat různé zdroje energií, tím se zvyšuje účinnost energetická lze um, vytvá, vyrábět například elektrickou energii eh, z um, větrné energie, což už se v mnoha místech osvědčilo, čili eh, musíme se postarat o to, aby co nejméně energií se muselo ukládat. Jinými slovy, potřebujeme evropskou infrastrukturu a já jsem proto, abychom eh, to finančně podporovali formou dluhopisů. Eh, otázka je, jak dosáhnout toho, aby energie z energetických zdrojů, například eh, z biomasy, byla eh, propojena s opatřeními, které, kterými bojujeme proti klimatickým změnám. Tady bych viděl určité možnosti synergií a také možnosti, jak zlepšit spolehlivost dodávek elektrické energie nebo energie obecně. Děkuji vám, pane Prody. A nyní pan Zajdeský, předseda výboru pro energetiku, obchod a technologie z tureckého parlamentu. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych vás rád eh, pozdravil jménem tureckého parlamentu a eh, budu se pokusím se tedy mluvit eh, pomalu a zřetelně. Spotřeba energií integrovaný společný vnitřní trh evropský je i pro Turecko důležitou tématikou a mm, Turecko je v této souvislosti také velmi důležitou zemí. Dokončení energetického vnitřního trhu a e, zajištění trvale udržitelných a spolehlivých dodávek energie za výhodné ceny e, pro tyto cíle je Turecko důležitou zemí. Ten cíl sám o sobě je důležitý, ale Evropa eh, sama eh, není jaksi požehnána velkými zdroji energetických surovin. Eh, to surovin nám mnohem více Ázie a Kaspická oblast. A této souvislosti hraje Turecko roli jakéhosi mostu. Evropská unie je důležitý spotřebitel energií a Turecko je nejzápadnější eh, zemí v řetězci eh, výrobců energie. Eh, tudíž Turecko bude hrát opravdu velmi důležitou roli. V posledních hm, deseti letech došlo k nárůstu o 1,6 eh, který ke, mm, ke, ke znásobení spotřeby energie eh, faktorem 1,6 a mm, ale také energetická účinnost se zvýšila a my máme v Turecku cíl, abychom i dále zvyšovali účinnost eh, využívání energií jsou, dnes jsou zde zastoupeny důležití zástupci Evropské unie a vy víte, že Turecko je kandidátskou zemí pro přistoupení a proto je důležité odstraňovat překážky eh, pro eh, otevření eh, energetické kapitoly v přístupových vyjednáváních, kterou, která zde, tyto problémy zde existují již dlouhou dobu já si myslím, že tyto překážky jsou velmi důležité pro další průběh přístupových jednání. Děkuji vám. Nyní eh, kolegyně z Evropského parlamentu. Děkuji. V květnu letošního roku eh, výbor, jehož jsem předsedkyní, eh, Eh, napsal zprávu o energetické eh, politice v tom smyslu, že žádná země není ostrovem a já jsem ráda, že tato myšlenka tady také rezonovala v příspěvcích předřečníků. Eh, propojení, dokončení jednotného trhu, to jsou klíčové priority. Hlavní výzva, kterou jsme zdůraznili v naší zprávě, je to, že potřebujeme trilion eur, aby bylo do roku 2020 dosaženo cíl cílů eh, v oblasti energetiky. My jsme také měli seminář v Londýně, kde jsme hovořili o, eh, s těm investory o těchto věcech. Eh, investory nicméně za, znejistuje nejistota v oblasti politických kroků. Je to už jasná priorita, ale otázka, jak zajistit udržitelnost, bezpečnost a ceny, to všechno je třeba vidět v určité vyváženosti. Tady je nebezpečí, je, že v tom, že bychom přijala, přijali rozhodnutí, která by reagovala na krátkodobé výzvy a nebyla by tady dostatečná konsistentnost, kterou právě investoři potřebují. Například cíle v obnovitelných zdrojech pro roku 2020 Eh, byly eh, jasně dány, investice do sektoru šly, ale teď je tady nejistota co do budoucnosti, takže dekarbonizace by měla mít své cíle i za rok 2020. Také by se mělo více zdůrazňovat, eh, že je třeba se věnovat i místním distributorům a dalším aspektům. Goebbels, Thank you. a jako další kolega Goebbels. Děkuji, paní předsedkyně. Když komise zahájila eh, tu myšlenku jednotného trhu, slíbila, že ceny půjdou dolů. My dobře víme, že se to nestalo. A teď nám Filip eh, eh, říká, že až dojde k dokončení celého toho vnitřního trhu, tak pak ceny klesnou. Ale ono to prostě není pravda. A to z jednoduchého důvodu. Za prvé, je tady méně konkurence, protože některé velké firmy eh, se teď působují, eh, snaží působit na vnitřních trzích. Za druhé, eh, většina spotřebitelů jsou prostě eh, spotřebitelé bez zbraní, nemají vyjednávací eh, moc, eh, stojí velmi slabí vůči velkým firmám. My v Evropské unii, a to za třetí, se obáváme atomové energie, obáváme se břidlicového plynu a tak dále a tak podobně. Ale jde o to, že energetické trhy se chovají jinak, stejně pardon, jako ostatní trhy 9 desetin vše energie eh, se prostě prodává eh, státem kontrolovanými eh, organizacemi a podmínky smluv jsou prostě smluv, podmínkami Eh, mluv od státu ke státu, dochází ke spekulacím. Každý eh, ten tanker s ropou je eh, prodán desetkrát, dvacetkrát, než se dostane do přístavu. Není tady žádný liberální trh, ale je tady trh, kterému dominuje hrstka velkých firm a my si tady můžeme hrát na co chceme v Evropské unii, ale nepodaří se nám získat lepší ceny pro spotřebitele. Problém našich společností teď tkví v tom, že eh, my víc a víc dotujeme energetiku, pokud chceme, aby přežila eh, cíle eh, pro rok 2020 a jejich naplňování to dokazuje víc než jasně. Děkuji, slovo má nyní. Majus Bone. z rakouského parlamentu člen spolkové rady. Děkuji, dámy a pánové, děkuji za iniciativu a informace litavského předsednictví. Z mé strany pouze tři poznámky. Za prvé souhlasím s tím, že z dlouhodobého hlediska je třeba, abychom, a bylo to tady znimeňováno panelisti, eh, se zbavili subvencí Cílem subvencí musí být, aby se jistá technologie dovedla do stádia, kde je zralá pro trh, to je nesporné. Ale v minulosti, zejména v případě uhlí a atomu, docházelo také k silným subvencím. A proto si myslím, že potřebujeme různé stupně opouštění těch subvencí, tak abychom poskytli šanci obnovitelným zdrojům v Evropě. V některých členských států je skutečná snaha z, celkově naprosto změnit zdroje energie. A dále infrastruktury, druhé téma. Ano, nutně potřebujeme infrastruktury, zejména Eh, sítě vysokého napětí, které potřebujeme pro evropskou změnu v oblasti dodávek eh, energie a zdrojů. Protože dobře víme, že pokud někde na severu fouká silný vítr, tak je třeba tu energii potom například i do Alp transportovat pomocí vysokonapěťových sítí. To je jediná šance, jak dostat tu energii potom do Eh, rakouské distribuce. Takže v této oblasti je třeba skutečně zainvestovat vysoké částky. V některých členských státech se již po desetiletí vede spor o tom, zda například je třeba eh, budovat vysokonapěťové sítě v oblasti 380 kW, či ne. Já si myslím, že i zde je třeba, abychom měli jasná evropská pravidla. A ten třetí bod, o čem si hovořit, to je to téma unbundlingu, které bylo také zmiňováno. Podle mě je to smysluplné, je třeba, abychom oddělili provozovatele infrastruktury od distribuce, to, to je nesporné a není možné, abychom veškeré dodavatele v Evropě házeli do jednoho pytle, tedy i malé regionální dodavatele a obrovské nadnárodní koncerny. V praxi to vede skutečně velice zvláštním jevům a navíc to velmi navyšuje byrokracii pro takovéto menší podniky. Z mého pohledu by i zde Evropská unie měla mít pravidla, která budou jaksi diferencovaná. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Pablo Matos Mascareño, který je poslancem španělského parlamentu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. zcela sdílíme vše, eh, co se zde říkalo v souvislosti s našimi cíly. Vnitřní trh pro energetiku, to je velice důležité pro zajištění do bezpečný dodávek pro veškeré členské státy, lepší infrastruktura a také lepší ochrana životního prostředí. Chtěl bych se vrátit k něčemu, co zejména potrhl pan eh, předseda Buzek, a to eh, zlepšení průmyslu v Evropě a veškerých členských státech. To je důležitý cíl a v této souvislosti je zásadní, abychom průmyslu poskytli co možná nejnižší ceny za energie. Proto je důležité, abychom zlepšili propojení jednotlivých členských států. Máme zde dohodu ten první seznam projektů společného zájmu, to jsou ty PCI, se, o kterých se tady hovořilo, to plně podporujeme. Cíl 10% elektřiny podle mne není možné dosáhnout v těch jmenovaných lhůtách. Proto je důležité, aby zde proběhlo větší úsilí v oblasti v investicích ehm, ve prospěch zemí, které jsou stále ještě energetickými ostrovy. Je skutečně rozhodně možné snížit ceny, ale nejdříve je třeba analyzovat, co vlastně tlačí na ceny v každém jednotlivém členském státu. Přizpůsobování cen je nejenom důležité z hlediska konkurenceschopnosti evropského průmyslu, ale také z hlediska průmyslu jednotlivých členských států tak aby si mohli navzájem lépe konkurovat. Již jsme viděli, že nákladová struktura sektoru může vypadat velmi rozdílně a z jedno, jednoho sektoru v různých státech a e, náklady za elektřinu v tom hrají důležitou roli. Je třeba trizovat nákladovou strukturu, determinovat tak, abychom mohli mít konkurenceschopnost i uvnitř našeho jednotného trhu s energetikou. Děkuji a nyní paní Jomana Jordan z Evropského parlamentu. Kako video? nadálno oblikování? Děkuji vám. Já bych ráda e, zmínila několik témat a jednu otázku. Chci se zeptat, jak vidíte eh, další vývoj energetického jednotného trhu. Máme čtvrtý liberalizační balíček, který byl oznámen. Třetí balíček nebyl dostatu, dostačující a s každým balíčkem je to tak, že vždy eh, přináší určitý transfer eh, kompetencí z národní roviny na rovinu evropskou. A to všechno by mělo ale být realizováno postupně. Eh, to, na co se chci zeptat, eh, je otázka, zdali kolegové z národních parlamentů to vidí také tak, že potřebujeme více harmonizace. Eh, v oblasti evropských dotací na obnovitelné zdroje energie a zdali si také myslíte, že bychom měli zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie a stanovovat také eh, určité podmínky pro eh, skladovací kapacity, že bychom zde neměli mít 28 různých modelů v rámci společného trhu. Dále by mě zajímalo, nakolik mm, jsme schopni rozvíjet společnou energetickou politiku z hlediska jednotlivých zdrojů energie, protože myslím, že naše názory se velice různí, zejména třeba mezi Německem a Spojeným královstvím v oblasti jaderné energie. Německá eh, pozice eh, k jaderné energii způsobuje určité technické problémy. Eh, a moje další otázka se týká cílů do roku 2030. Tady by mě zajímalo, co národní parlamenty um, si zde představují, jaký je jejich názor na to, co potřebujeme pro splnění cílů 2030. My jsme doposud měli cíle 2020 a co jsme se z toho naučili? Um, co musíme dělat jinak, co musíme dělat lépe? Na to by mě také zajímal váš názor. Také by mě zajímalo, jaké tržní um, mechanismy potřebujeme, například uh, úprava ETS a podobně. O co se musíme snažit do roku 2030? Myslím, já tady vidím tři cíle. Jednak je to snížení emisí CO2 a potom obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost. Děkuji. Stanislav Ivan, del membro della Commissione Economica del... Stanislav Ivan, člen eh, hospodářského výboru z polského parlamentu. Děkuji vám, paní předsedající. Cíle Polska jsou v souladu s cíly Evropské unie tedy vyšší konkurenceschopnost, spolehlivost a bezpečnost dodávek a trvale udržitelný růst. To jsou tři cíle, které jsme si stanovili i my. Ale pan Buzek eh, právě zmínil i to, jak důležité je abychom měli konkurenceschopné trhy. A to my vidíme úplně stejně. A to nás vede k různým dimenzím, například eh, interkonektivita, to je jedna oblast, zejména eh, ve východní a střední Evropě, a také eh, urychlení rozvoje infrastruktury. Tak to má také velký význam. Smart grids, to jsou eh, také další eh, důležité aspekty. Já si myslím, že se musíme eh, zaměřit na to, abychom vyčerpali a využili lokální místní kapacity uvnitř Evropské unie a to souvisí také s mm, energetickou, mm, se spolehlivostí a bezpečností dodávek energie. Podobně jako jiné členské státy Evropské unie, i my v Polsku Eh, máme samozřejmě svobodu spotřebitelů, kteří si mohou eh, vybírat, z jakých, z jakých zdrojů bude energie mm, pocházet. Máme tedy eh, energetický mix, kterým si sestavujeme. Samozřejmě eh, do budoucna na to musíme myslet. Budeme potřebovat, eh, eh, budeme potřebovat zemní plyn, budeme potřebovat terminály pro přepravu zemního plynu a budeme se zaměřovat také na dodávky z Chorvatska, z Krku, abychom měli alternativní zdroje pro tyto dodávky. Mluvil jsem o energetickém mixu. A naše naši podnikatelé mají samozřejmě e, možnost e, e, postarat se, aby využili všechny možnosti či zdroje pro svou hospodářskou činnost. My vždy mluvíme o Eh, spotřebiteli jako o tom nejdůležitějším eh, prvku v rámci energetiky. Některé obnovitelné zdroje se rozvíjejí velice rychle a myslím si, že do roku 2020 budou také konkurenceschopnými zdroji energie. A všichni chápeme, jak důležité je eh, mít také odpovídající systém dotací pro tyto nové zdroje energie, tak aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování konkurence, protože um, potřebujeme zdravou konkurenci v oblasti energetiky. E, také e, se musíme zamýšlet e, nad klimatickou, klimatickými změnami a odpovídající politikou pro uh, dobu po roce 2020 a 2030. Eh, budou se využívat určité nové technologie také, které souvisejí s čistou energetikou, s čistými a eh, alternativními zdroji energie. Ehm, nechceme tvrdit, že uhlí je absolutně nedůležité. Naopak právě pro Polsko je uhlí velmi důležité a myslím, že nejen pro Polsko, ale pro další země v Evropské unii. Děkuji. Prosím vás, dodržujte řečnickou dobu, jinak se skutečně dostaneme do potíží s časem a nebudou moci vystoupit všichni, kteří se o slovo přihlásili. Nyní má slovo pan Dikýro, který je poslancem a je členem výboru pro obchod a průmysl z rumunského parlamentu. Prosím. Děkuji. Chtěl bych poděkovat za možnost zúčastnit se dnešního zasedání, které je tak důležité pro budoucnost Evropské unie. Skutečnost, že Rumunsko se zabývá a hledá řešení pro to, aby bylo energeticky nezávislé, znamená, že před námi jsou skutečně obrovské výzvy. Co se týče zabezpečení dodávek, zejména zemního plynu, a důvody, proč zde máme ještě další velkou výzvu, která je skutečnou výzvou a znamená to zabezpečení neči dodávek pomocí obnovitelných zdrojů, tak abychom mohli zaručit dobré fungování veškerých elektráren. Já bych se chtěla zeptat pana generálního ředitele, pana Louva. Ta první otázka je tato. Jakým způsobem vypadá momentálně situace, co se týče integrace, regulování cen energie? A druhá otázka. Eh, hodláte připravit nějaký podpůrný režim pro oblast obnovitelných zdrojů energie? Zvažujete něco takového či ne? A dále, jak vypadá pokrok v oblasti konkrétního hodnocení rizika um, těžby předlicového eh, plynu v členských zemích? Děkuji. Děkuji. Paní předsedkyně, nyní má slovo paní Andres Paria z Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat vůbec za to, že dnes vedeme tuto diskusi, která je opravdu z mého pohledu velmi důležitá. Měli bychom skutečně se věnovat tomuto tématu dohloubky. Pan generální ředitel komise řekl, že subvence eh, narušují trh, narušují hospodářskou soutěž. To já takto nevidím. Já se vás tady ptám, na jaké konkrétní případy v této slovisnosti myslíte. A druhá otázka. Jaký časový plán, časový harmonogram má, to kom, má komise pro vytvoření, do, pro dokončení společného trhu s energiemi a jakou roli v něm budou sehrávat obnovitelné zdroje energie? Já vím, co si o tom myslí Evropský parlament, ale jak to vidí komise? Do jaké míny je, tř, chcete zohlednit obnovitelné zdroje při vytváření společného trhu s energetikou? Děkuji. Děkuji, předsedkyně. A nyní s velkým potěšením zde vítám našeho bývalého kolegu z Evropského parlamentu a uděluji mu slovo. Nyní je předsedou výboru pro hospodářství ze slovenského parlamentu. Prosím. Prosím, zapněte si mikrofon. A už jsem to zapomněl. Děkuji ještě jednou za slovo, paní předsedkyně. V každém případě oceňuji snahu Evropské komise a Evropského parlamentu snahu dokončit vnitřní trh s energiemi a ukončit energetickou izolovanost jednotlivých zemí. Jistě, jistě si vzpomínáte na takzvanou plynovou krizi, kdy v roce 2008 až 2009 byly zastaveny dodávky ruského plynu do střední a západní Evropy. Je proto nevyhnutelné, abychom nalezli nějaký způsob propojení energetických sítí, ať již půjde o sítě s elektřinou či s plynem, tak abychom se dokázali vyhnout takovýmto krizovým situacím. V každém případě tedy vítám i ty společné projekty, ty spol- projekty společného zájmu. Slovensko tam má velice, dva velmi významné projekty, propojení plynu s Polskem a s Maďarskem a také několik propojení s Maďarskem, které se týkají elektřiny. Takže si myslím, že ta myšlenka je velmi dobrá, že tedy i Evropská komise, i evropské instituce se účastní na takovémto propojení, což je významný aspekt pro harmonizaci a pro propojení vnitřního energetického trhu. Chtěl bych zareagovat možná i na Roman Jordan, která se zeptala nás, poslanců národních parlamentů, jak to vypadá s harmonizací pravidel pro dotace pro různé druhy energií, ať již se jedná o obnovitelné zdroje či jiné fosilní zdroje. Myslím si, že je nejvyšší čas pro to, aby Evropská komise parlament této věci vyvinul větší úsilí, abychom skutečně se snažili v této oblasti pravidla zharmonizovat, sjednotit, protože ani národní regulátoři na trhu nepůsobí tak, jak by měli. Na jedné straně chceme snížit regulaci, na druhé straně ale chceme zabezpečit nezávislost a nestranost, tedy i transparentnost tvorby cen. A tady se skutečně musíme zjednotit, protože tady se jedná o konkurenceschopnost našich firm a jde o to, abychom mohli čelit ekonomické krizi. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A nyní bude mít slovo Helena Balcis, což je místo předseda výboru pro evropské záležitosti litevského parlamentu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Efektivita trhu s eh, energetikou závisí pouze a jedině na tom, zdali se Evropská unie rozhodne včas, rychle a účinně, kam chce investovat, eh, zdali do eh, těch či o něch zdrojů, zdali do klasických či obnovitelných Chci tady rozprášit mýtus, podle kterého eh, existují jakési dotace do obnovitelných zdrojů eh, v tom smyslu, že eh, jsou to nějaké neomezené zdroje, že tady je neomezená podpora. Solární či větrná energie dostává nějaké dotace, to ano, ale dostává, e, výsledkem jsou velice konkurenceschopné e, zdroje energie. Tady se 50 let podporovala eh, atomová energie a jakým způsobem. Obnovitelné zdroje jsou jedinou oblastí, které zajišťují plně nezávislost eh, a bezpečnost eh, dostupnou bezpečnost zdrojů. Nechme na lidech, ať si vyberou. My jsme měli referendum v Litvě proti atomové energii a já doufám, že tam nové atomové elektrárny nevzniknou. Ať lidé E, investují do mikroprojektů, ať každá budova je opatřena svými vlastními solárními panely, ať má každá svoje vlastní e, zařízení na výrobu energie. Takže já bych chtěl vyzvat Evropský parlament, aby podpořil směrnici, o zavedení energie, eh, energetických zdrojů ze strany domácností. A také potřebujeme mít přenosové sítě, jinak ta interkonektivita nebude existovat. A ještě jedna věc, musíme být velice obezřetní a bojovat proti nátlakovým skupinám, které jsou nesmírně aktivní u eh, pevných eh, paliv, u břidlicového plynu. Eh, protože ty si už uvědomili, že eh, obnovitelné zdroje jsou velice levné a tyto nátlakové skupiny udělají maximum pro to, aby proti ním bojovali. Děkuji. A nyní pan Gianluca Benama. Je členem výboru pro hospodářství, obchod a turismus z italského parlamentu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Myslím si, že zde vyšlo najevo něco, co leží na srdci i mně, a totiž to, že skutečně potřebujeme evropský společný jednotný trh s energetikou. To je důležité, bylo to důležité i před krizí, ale po krizi je to ještě důležitější, protože podniky na národní a evropské úrovni tento trh potřebují. Dvě poznámky z mé strany. Tady padly dva zejména důležité návrhy, za a se to týkalo infrastruktury a interkonektivity a pravidel. Co se týče infrastruktury a interkonektivity, což je důležité téma, s tím se pojí jedna velmi relevantní otázka a týká se to regionálních výrobců elektřiny, které existují v našich členských zemích. Existují členské státy, které již vyrábí mnoho obnovitelné energie, pak jsou se členské státy, které spíše vyrábí například elektřinu v plynových energánách a tak dále. A dále dodávky. Tady máme velice důležitou strategickou komponentu. Eh, potrhli jsme důležitost jižního koridoru, ale je třeba také využívat rezervy, které ještě existují oblasti středomoří. Dále rychlé, rychlá implementace třetího energetického balíčku je důležitá a odpovídající přístup k národním trhům. To je podmínka sine qua non pro dokončení vnitřního energetického trhu. Proto, abychom byli konkurenceschopní a také proto, aby všichni pracovali za stejných podmínek. A poslední úvaha z mé strany. Stanovili jsme si cíle a Evropská komise si nadefinovala cíl pro rok 2030 a my bychom měli zajistit, abychom těchto cílů dosáhli, aniž bychom kvůli tomu vytvářeli nerovnosti. Takže já pouze mohu podpořit cestu, kterou jsme se vydali a doufám, že co možná nejdříve budeme mít dobrý vnitřní energetický trh. Děkuji, pan Igor Radinovič, což je předseda hospodářského výboru z Chorvatska. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit eh, chorvatsky. Na implementaci trećeg energetskog já bych eh, chtěl mm, především vám poděkovat za všechno vaše úsilí v rámci implementace třetího energetického balíčku a za vše, čeho se podařilo dosáhnout za litevského předsednictví. Máme před sebou celou řadu otázek, o kterých už mluvili eh, někteří kolegové. Já mm, jsem stejného názoru jako naši panelisté v tom smyslu, že eh, tento velký úkol, který máme před sebou, eh, rozvíjet infrastrukturu, že pro nás znamená velkou výzvu jak říkal pan Buzek, budeme se muset postarat o reindustrializaci a průmyslové změny, protože eh, to se všechno neobejde bez energetické reformy. Je samozřejmě důležité eh, mít pravidla, mít regulaci, ale současně je důležité eh, zajistit bezpečné a spolehlivé dodávky na celém území společného vnitřního trhu jsem rád, eh, že eh, že tady eh, se myslí i na spolupráci, že se tady počítá se spoluprací zemí z východního Balkánu. A jsem rád, že uh, mohu připomenout, že v Baku je velké, dnes velké setkání uh, na uh, téma Jižního koridoru uh, pro dodávky uh, plynu. Eh, při tomto setkání v Azerbajdžánu v Baku eh, se sejdou také významní zástupci západobalkánských zemí a ehm, bude se tady eh, podepisovat úmluva o vzájemném porozumění pro plynárenské, v oblasti plinár, dodávek plynu z této oblasti. Děkuji vám a slovo má pan Davide Keripa z italského parlamentu, z hospodářského výboru. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já děkuji za vaši pohostinnost, děkuji za pozvání a děkuji za ta témata, kterými se dnes zabýváme. Samozřejmě se musíme snažit postupovat analyticky a to také děláme, což mě velice těší. Myslím si, že je důležité eh, mluvit také o tématu nadměrných výrobních kapacit. To je téma, které je aktuální jak pro nás, tak i pro jiné evropské země. Jak se k tomu stavět? Jak se staví jednotné, jednotlivé evropské země k nadměrné kapacitě, eh, kdy eh, vlastně vyrábíme mnohem více energií, než jsme schopni spotřebovat? Eh, na evropské úrovni se budou muset některé, se musí některé energetické provozy zavírat a mě zajímají, jaká jsou zde kritéria pro výběr těchto elektráren, které se utlum, budou utlumovat zdali se tady přihlíží také v rámci těchto kritérií k dopadům na životní prostředí. Já si myslím, že je důležité, abychom dbali na to, aby zde nedocházelo k diskriminaci eh, také v oblasti obnovitelných zdrojů energií. Druhá věc, centralizovaná výroba eh, a distribuce energie. Smart grids, to už tady dnes zaznělo, eh, to je jedna věc, to znamená, že malé malé, malá zařízení eh, vyrábějí energii eh, v celé oblasti, na celém území, ale já nevím, jak to souvisí s tím centralizovaným přístupem, který právě naopak vychází spíše eh, z velkých centrálních výrobních zařízení. Já nevím, je tady nějaký přechodový mechanismus, Eh, nejsou ty smart grids eh, spíše jen zbožným přáním, protože společný energetický trh eh, asi bude nakonec vypadat jinak. Já si myslím, že určitá centralizace výroby tady být musí, ale na druhé straně spotřeba je lokální, takže pokud toto nějak neuvedeme v soulad, tak si myslím, že vlastně půjdeme zpět. La Commissione per lo sviluppo, il commercio Děkuji a nyní za výbor pro rozvoj a průmysl z Kosova. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. My se domníváme, že to je velice důležité, že se tady můžeme podělit o různé informace, tím spíš, že naše země zatím ještě není členským státem Evropské unie. Kosovo i nadále klade velký význam na rozvoj kompetitivního e, trhu s energií e, přijímáme sérii opatření, abychom vytvořili právní a regulační rámec e, a strukturu, která by umožnila konkrétní energetické projekty v Kosovu a také regionální spolupráci. Co se týče legislativy v oblasti energetiky, tak dovolte, abych vás informoval, že my už jsme přijali šest eh, právních eh, zákonů eh, o energetice, o elektrické energii, o distribuci plynu, o příslušném regulačním orgánu a další opatření. Rovněž jsme schválili pravidla, která se týkají metodologie, eh, správních postupů a eh, všech eh, těch jednotlivých krocích a operacích, které má na starosti příslušné ministerstvo a regulační orgán. A k legislativě unijní dovolte, abych řekl, že my Eh, jsme zharmonizovali naší vnitrostátní legislativu s druhým energetickým balíčkem, což je dobrý základ pro restrukturalizaci našeho energetického sektoru, eh, pro otevření trhu, zvýšení konkurenceschopnosti. Naše legislativa se také zabývá dalšími otázkami, které jsou významné eh, pro oblast bezpečnosti dodávek, pro podporu dodávek a otázku obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Už jsme e, přijali e, energetickou strategii. Prostě vše, co teď děláme e, u nás doma, je, vyplývá z té strategie, kterou jsme přijmuli. No, intervento, Děkuji a dostáváme se k poslednímu vystoupení. Je to paní Antitejkonen z výboru pro obchod z Finska. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně a e, chtěl bych se zabývat otázkou distribuce elektřiny a vlastnictví elektrických e, přenosových sítí. Tady jde o to rozbít monopoly, e, protože od klienta se žádá, aby platil a držel ústa a často e, to také přehání regulační orgány. Já mám otázku k řečníkům. Domníváte se, že je důležité, e, kdo vlastní e, ty distribuční sítě, zdali je to soukromý či veřejný subjekt, je v tom nějaký rozdíl, je to odlišné, když je to prostě v jedné zemi v státních rukou a v druhé eh, v soukromých. Eh, myslíte si, že tady bude zapotřebí regulovat třeba, když se nějaký stát obrátí k vnějšímu dodavateli z třetího státu? To i nostri. Děkuji. Tím jsme dospěli ke konci naší rozpravy. Děkuji vám, že jste dodržovali řečnickou dobu. A nyní máme prostor pro odpovědi. Začneme panem ministrem Neverovičem. Máte pět minut, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve poděkoval za to, že jsem měl příležitost tady vyslechnout stanoviska členů národních parlamentů a členů Evropského parlamentu, což naprosto potvrzuje, eh, že se obíráme tím správným směrem. Eh, jedná se tady o integraci našich národních systémů do jednoho evropského systému. To je správné rozhodnutí. Děkuji za to nové ujištění, že eh, to, to také vnímáte, že to je způsob, jak zvýšit konkurenceschopnost, že to je způsob, jak zvýšit efektivitu v cenové politice i e, pro e, podnikatele, i pro e, samostatné uživatele, domácnosti a tak dále. Myslíme si, že toto je velice důležité. Pak je tady otázka regulace. Vy také říkáte, že je důležité začít implementovat to, co máme na stole, mít tím pádem konkrétní výsledky, tak jak to tady bylo řečeno již několikrát. Prostě potřebujeme vidět hmatatelné výsledky a z tohoto hlediska je implementace klíčová. Myslím, že poté, co e, potvrdíme ty e, zprávy v radě, e, co jsme potvrdili tyto zprávy na úrovni radě, se státy uvědomí, jak je to závažné. Máme ještě rok na přijetí, na implementaci pravidel a jsem přesvědčen, že členské státy tento rok využijí, eh, abychom se vyhnuli průtahům. A já si myslím, že tato diskuze byla opravdu i z tohoto pohledu na věc velice užitečná. Děkuji, pane ministře. A teď má slovo eh, pan předseda Buzek. Prosím, pane eh, předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé z národních parlamentů, děkuji vám za vaše připomínky. Dovolte, abych ještě uvedl nějaká eh, slova závěrem. Vnitřní energetický trh byl dokonce e, Evropskou radou diskutován dvakrát. To znamená, že e, premiéři e, a prezidenti se s ním zabývali v roce 2010-2013 a naš Evrops- naše Evropská rada má prostě závazek, naši premiéři a prezidenti mají závazek, aby prostě vzrušili ty energetické E, ostrovy uvnitř Evropské unie. Do roku 2015 bychom měli být perfektně propojeni. Proč si toto e, uvědomovat? Proč si uvědomit, že tady je ten rok 2015? Žádná e, další lhůta. To je důležité právě pro ta excelentní přeshraniční propojení. Další téma. Trh přátelský uživatelům. To je také pro nás pro všechny velice důležité protože vše by se mělo soustředit na naše spotřebitele ať už jsou to soukromí spotřebitelé, domácnosti či podniky, obchody a tak dále. A veškeré možností spolupráce s průmyslem ICT. Všechny e, ty moderní technologická řešení jsou nutná, protože nikdo nechce ztrácet čas, je třeba věci kontrolovat na trhu. Potřebujeme také jakési makléře, e, jakési poradce, e, abychom věděli, jak si vybrat, jakého producenta či distributora energie si zvolit. Byla tady otázka eh, či volání eh, po takovém koherentnější přístupu k břidlicovému plynu a obnovitelným zdrojům. Eh, 94 je číslo odstavce smlouvy o Evropské unii, který stanovuje, že každý členský stát by se měl samostatně rozhodnout o svém energetickém mixu eh, při eh, zohlednění pravidel ochrany životního prostředí, eh, což je zase bod, odstavec 190 mimochodem. Ale na tomto základu můžeme říci, že pokud se chceme pokusit eh, zjistit, zdali je eh, břidlicový plyn v Evropě dostupný, tak bychom tak měli učinit, protože ono by to mohlo pomoci eh, energetice u nás a také našim průmyslovým odvětvím a naší konkurenceschopnosti. Byla tady otázka k, k distribučním sítím, přenesonovým sítím. Teoreticky nezávisí na tom, zdali jsou v soukromých či veřejných rukou zdali je vlastní stát či jiný subjekt, protože vlastnictví je předmětem takzvaného unbundlingu a měl by tady být eh, volný přístup ke všem našim přenosovým sítím eh, jak eh, z hlediska tedy našich unijních podniků a firm, tak zahraničních. A to zdůrazňuji. A samozřejmě Eh, ty eh, mechanismy pro obměňování eh, na národní úrovni musí zohlednit naši, náš společný trh, náš otevřený společný trh s energetikou uvnitř Evropské unie, takže my bychom měli zohlednit naše mechanismy na národní úrovni právě teď. E, dřív než naprosto přeorganizujeme náš trh. A dvě poslední poznámky na závěr, paní předsedkyně. Zazněla tady významná připomínka e, od našeho kolegy z parlamentu, pana Gebelse, ohledně e, energetických cen. Jistě je obtížné překonat všechny ty potíže. Jedna věc, celá ta indexace našich cen plynu Měli bychom v těch dalších jednáních našich dlouhodobých smluv si tyto věci připomenout, protože krok po kroku eh, tady vlastně vzniká také eh, volný trh s plynem. A máme tady eh, ten maloobchod, který ještě není v této oblasti správně organizován. A moje poslední připomínka, eh, musím říct, že mě velice těšily některé eh, výstupy ze strany našich kolegů z Turecka, z Kosova, eh, týkající se energetické komunity. My bychom rádi, aby Turecko bylo nejenom pozorovatelem v této energetické komunitě, ale jako plnohodnotný člen. A je důležité připravovat strategii na období dalších deseti let pro e, energetickou komunitu a já za to cítím osobní odpovědnost rovněž. Děkuji vám za pozornost. Bůzek na parol. Děkuji panu Buskovi a požádám eh, pana generálního ředitele Loa, aby se ujal slova. Ne, ještě kolega Goebbels. Ano, do... Jednu otázku. Eh, co eh, s volným trhem, když musíte prostě dělat obchody s kartely, jako je OPEC či Gazprom? A mohl bych pokračovat. Já vám děkuji a nyní tedy má slovo Filip Lou, aby zareagoval. Děkuji, byly tady eh, dohromady bylo tady dohromady nějakých 22 příspěvků a ještě jeden navíc teď v závěru a já jsem si eh, také eh, nějaké otázky poznamenal. Omlouvám se, jestli všechna jména nebudu citovat, bylo jich hodně. První věc, kterou bych chtěl říct eh, takového obecnějšího charakteru, je následující. Myslím, že tady je sdílená snaha dosáhnout společných cílů a že tady jsou hmatatelné výhody integrace našich národních národních trhů. Ale je třeba samozřejmě zohlednit specifické eh, vnitrostátní situace a eh, také způsob, eh, jak namixujete tu skladbu energetických zdrojů a ve východní Evropě se k tomu připojuje ještě řada dalších otázek týkajících se infrastruktury a třeba počtu těch subjektů na trhu. Za druhé, pokud se snažíte vytvořit Eh, nějakou celoevropskou strategii, abyste udrželi ceny na rozumné míře, tak potřebujete právě otevřený trh, aby eh, se eh, na něm mohli utkávat konkurenčně evropští a neevropští dodavatelé. A nesmíte také podceňovat potenciál eh, dalšího rozvoje vlastních zdrojů u pevných paliv tam, kde existují a kde je možno je těžit udržitelným způsobem. Například v Rumunsku, v Bulharsku, na Kypru existují zdroje zemního plynu, které by by měly být eh, využívány právě proto, aby se podrželo eh, snižovat eh, ceny, protože my zatím platíme azijské ceny na evropském kontinentu za plyn. Pak je tady samozřejmě otázka správného rámce pravidel ohledně udržitelnosti využívání těch zdrojů a my doufáme, že v lednu při pravíme sdělení právě k e, udržitelnému využívání břidlicového plynu, abychom e, mohli navrhnout, jaká e, kritéria, kritéria udržitelnosti mějí, mají být na pořadu dne. Pak ještě k obnovitelným zdrojům. Ty jsou již obsahem té cestovní mapy dva roky staré. Všechna rozhodnutí vlastně by se v těch 28 členských státech, eh, pokud bereme otázku dekarbonizace vážně, měla odvíjet od eh, objemu obnovitelných zdrojů v tom energetickém mixu jednotlivých států. My ty obnovitelné zdroje potřebujeme, abychom dospěli k eh, těm cílům, které si stanovila naše ambiciozní politika pokud by v systému měly být obnovitelné zdroje, tak musí být prostě e, konkurenceschopné bez dotací, podobně jako plén, e, plyn by měl být bez dotací konkurenceschopností a podob, konkurenceschopný a podobně atomová energie. Takže klíčovým prvkem, e, který potřebujeme pro doplnění té strategie, je nejenom vytvořit otevřený e, e, trh, ale také zajistit, aby byl natolik dobře spravován, že ty zdroje energie budou konkurenčně dostupné bez dotací a aby tedy existovaly prostě otevřené systémy podpory těm nezralým zdrojům, tam, aby to prostě bylo všude tam instalováno, kde to je cenově nejzajímavější, například ve Španělsku, v Řecku, eh, tam prostě vítr vane, tam by měly právě být eh, ty eh, obnovitelné zdroje situovány, sluneční energie je tam také k dispozici, takže my bychom neměli e, ty obnovitelné zdroje využívat tam, kde to prostě není konkurenceschopné, kde ty podmínky nejsou ani na straně poptávky, ani na straně dodávky optimální. E, úplný cíl musí být konkurenceschopná e, nízkouhlíková ekonomika, diverzifikace zdrojů energie. To je velmi dobré. A propojení je samozřejmě zásadní. Kapacitní mechanismy, to také celá řada lidí zdůraznila, ty mají určitou e, možnost e, znovu e, trh rozbít, pokud ovšem nejsou otevřeny vnějším dodavatelům. Takže pokud tady máme určitý problém Eh, tak si musíme věci promyslet dřív, než eh, začneme konat způsobem, který je dlouhodobě nedobrý. Eh, někteří se ptali, zdali potřebujeme víc disciplíny v oblasti kapacitních mechanismů. V listopadu jste dostali od Evropské komisi, komise vlastně dokumenty jak k jedné, tak k druhé otázce. Možná, že to vypadá přátelské k uživateli. Teď připravuje komise se hlavní směry pro státní podporu na léto příštího roku a tam prostě bude hodně eh, eh, řečeno, abychom se vyhnuli eh, těm antitrustovým krokům, protože je prostě třeba zajistit to oddělení, ten unbundling, řízení od vlastnictví, protože to často eh, vede k neobjektivnímu eh, eh, postupu a k zamezování konkurenceschopnosti. K tomu, co řekl pan Goebbels, musím říct, že naprosto souhlasím s předsedou Buskem. Není tady o vlastnictví v evropské legislativě vůbec nic a otázkou je, zdali se všichni chovají e, spravedlivě na trhu. Jde o implementaci e, pravidel na vnitřním trhu, jde o implementaci pravidel volné hospodářské soutěže. Pokud bychom mohli prostě OPEC přitlačit ke zdi vzhledem k jeho chování na trhu, kdybychom měli ty důkazy, tak by to samozřejmě bylo dobré. Vy si jistě dobře uvědomujete, že, politický, eh, eh, že politické projekty jsou prostě takové, jaké jsou. Eh, komise nicméně neváhala a zahájila řízení v oblasti dodávek plynu z východu směrem do Evropské unie, neváhala a před soud pohnala některé z velkých aktérů, kteří Eh, fungují na vnitřním energetickém trhu v Evropě způsobem, což eh, vlastně neomezuje ceny. Já jsem ještě nenašel úře, úředníka, který by řekl, že liberalizací trhu dosáhneme snížení cen prostě nemám žádnou evidenci, byla to dost bláznivá věc, pokud to někdo řekl, to, vám, eh, to s vámi souhlasím. Sklenice je buď z poloviny plná nebo z poloviny prázdná. Eh, ceny energetiky eh, zatím se zvýšily pouze o polovinu oproti tomu, co do sektoru bylo investováno. Takže komunikace, to je také to je také věc, na kterou se musíme soustředit. Došlo k řadě eh, dobrých kroků, ale musíme ještě hodně postoupit ku předu, musíme se více věnovat maloobchodu. Celá řada řečníků zde dopoledne zdůraznila potřebu otevření e, distribučních systémů a soustředění se na decentralizovaných e, postupech, e, což je jediná možnost, jak nechat do hry vstoupit další hráče. Takže máme toho před sebou ještě hodně, ale to, že se nám nepodařilo zatím ještě dosáhnout všeho, nemá znamenat, že bychom to měli vzdávat. Děkuji vám. Dala jsem vám trošku více času, protože eh, jsme trochu času ušetřili, ale dám ještě slovo panu Buskovi. Important. Děkuji eh, za to, protože pan kolega Goebbels tady vznesl velmi významnou otázkou. Souhlasím s vámi. Není tady o, eh, o vlastnictví v legislativě, ale je tady právě o oddělení, o unbundling. A to je to, co zajistí volnou a bezpečnou konkurenci na našem trhu. My prostě potřebujeme potřebujeme eh, legislativu, která by eh, umožňovala flexibilitu a implementaci systému unbundlingu eh, je to, co musíme Eh, musíme zajistit, ale zase vyhnout se byrokracii, protože někdy ten unbundling eh, je příliš eh, nákladný. Ale bez tohoto oddělení bychom nedosáhli volného trhu a konkurenčního prostředí. To je přece zásadní. Musíme každopádně zamezit jakýmkoliv monopolům. Je velmi obtížné jednat se zeměmi OPECu, to dobře víme, ale pravděpodobně je to právě břidlicový eh, eh, plyn, který by nám mohl ze Spojených států v tomto směru trochu pomoci. A pokud se podíváte na posledních 10 či 20 let, eh, tak si uvědomujte, že třeba ceny ropy jsou velice různorodé na našem trhu, i když tady existuje tak silný monopol. Takže jsme se na tomto také podepsali. A ještě něco e, oslabení e, monopolu jako Gazprom potřebujeme více zdrojů energie, potřebujeme více těžit břidlicový plyn. Pak bude samozřejmě také snažší se poprat s takovými monopoly, jako je Gazprom. Měli bychom tedy jít tímto směrem. Děkuji vám. Slyšeli jsme, že je tady určitá dialektika mezi komisí a parlamentem a už nám chybí vlastně jenom rada. Mohli bychom říci, že zde proběhl trialog, ale rada zde e, nyní zastoupena není. Já vám tedy všem děkuji e, za vaši účast na této rozpravě, děkuji vám všem za příspěvky, které byly velice užitečné. Rádi jsme si vyslechli i hlas národních parlamentů a doufám, že se nám podařilo vytvořit možnost pro zástupce eh, národních parlamentů, aby eh, diskutovali s komisí a s Evropským parlamentem. Dnes odpoledne budeme pokračovat v tomto sále a to od 15 hodin a Předsedat bude dnes odpoledne kolega eh, Žemantajtis. A naším tématem bude energetická politika v Evropě pro eh, trvale udržitelný růst a konkurenceschopnost. Všichni řečníci, všichni, kteří přispěli do rozpravy a také všichni kolegové z parlamentů to zdůrazňuji, tedy žádný další personál, kolegové z parlamentu jsou zváni na oběd eh, v restauraci eh, členů parlamentu v přízemí v budově Altiero Spinelli a sejdeme se tam asi za čtvrt hodiny. Když dovolíte, ráda bych využila této příležitosti k tomu, abych vás upozornila ještě jednou, že eh, váš doprovázející personál má další možnosti, eh, kde se naobědvat eh, kantýnu nebo další restaurace. Já tady dnes odpoledne nebudu, moje kolegyně místo předsedkyně mě zastoupí a zapojí se tedy do odpolední práce. Ještě jednou vám tedy děkuji a těším se. Naschledanou.